tím končí. Poté, co vám řeknu, že příští schůze, eh, nebo ta schůze bude pokračovat zítra ve čtvrtek 17. července 2014, o 10 do 1 hodině je pořád jednání byl zveřejněn a je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Tím naši schůzi končím a přeji vám hezký večer. <laughs>